Ich bitte. Prosím pěkně o vaši pozornost. Posaďte se, prosím. Ich frage es mal mit der Tages Nejprve se zeptám, zda souhlasíte s programem našeho zasedání. Je tomu tak? Souhlasíte se zápisy? Je tomu tak? E, jako obvykle pan předseda žádná sdělení nemá a tím se dostáváme k bodu číslo čtyři, což je udělení absolutoria komisi Evropské. Má paní zpravodajka ještě nějaké připomínky? Není tomuto, takže můžeme přejít rovnou k hlasování. Eh, jednička, šláge, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Dva. Pro? Proti? Přijato. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šest. Pro? proti, zdržel se přijato. 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se přijato. 9 pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se přijato. Dostáváme se k elektronickému hlasování. Uh, uh, kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Hlasování je plus jedna, protože já jsem si zapomněl hlasovací kartičku. EFDD has one extra vote. So EFDD má jeden hlas navíc, tak to překontrolujte. Absolutně Ukončuji hlasování. A tím pádem 47 bylo pro, 45 pro se 57, takže srdečně blahopřeji paní je ten Mekijové a nyní se dostáváme k hlasování o zprávě týkající se Evropské vnější služby. Má k tomu paní zpravodajka nějaké připomínky, není tomu tak, takže můžeme začít hlasováním. Jedna pro, proti zdržel se přijato dva pro, proti zdržel se přijato tři pro, proti zdržel se přijato čtyři pro, proti zdržel se přijato pět pro, proti zdržel se přijato šest pro, proti zdržel se přijato, zamítnuto, pardon, sedm pro, proti zdržel se přijato osm pro proti, zdržel se přijato 9 pro, proti, zdržel se přijato 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se přijato 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato 16 pro, proti, zdržel se přijato Elektronické hlasování o celém návrhu, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 49 pro, 5 proti, 7 se zdrželo. A ty dva, kteří zaspali nepřinesli si lístky hlasovací, jsou kolega Gáler a já. A teď se dostáváme k programu číslo 6. lépe řečeno k bodu číslo 6, a to je zpráva o lidských právech, výroční zpráva o lidských právech. A teď teprve začneme opravdu pracovat. Pan Pancieri. Máte ještě nějaké připomínky, než vyneseme rozsudek? Ne? Takže začneme a prosím o klid v sále. Ano. I pan Líc by se prosím pěkně mohl stěšit. 64 pro. Proti zdržel se přijato. 67 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 68 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 69 pro. Proti zdržel se přijato. Prosím. Neslyšíme hlasy z pléna bez mikrofonu. Přijato. 70 ve dvou částech. První část. Slova among the member states and kdo je pro. Proti zdržel se přijato. Kdo je pro druhou část? Proti zdržel se zamítnuto. 71 pro proti zdržel se přijato 72 pro, proti zdržel se přijato kompromis 1 pro, proti zdržel se přijato a tak přicházíme k 79, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Teď 80 ve dvou částech. První část, jak to máte napsáno, kdo je pro jedničku bez toho dodatku? Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část. No to potom už nemá smysl, myslím si. A tím pádem je to rovněž zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se k 83 ve dvou částech Mm, tady mají být škrtnuty v té první části, ta slova specifically amongst Middle Eastern countries, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, e, druhá část, kdo je pro, pro, proti, zdržel se. Tak to musíme zkontrolovat. Zahoji hlasování. SND hat zwei Abstimmungen zu viel. SND hat mal o dva hlasy navíc. Der Fleckenstein nimmt jede Chance wahr, seine Menschenrechte zu verwalten. Fleckenstein využívá každé příležitosti, aby obhajoval svá lidská práva. Uh, ukončuji hlasování. Uh, takže zamítnuto. Dostáváme se k číslu 84, dvě části. Stejná hra, první část, kdo je pro, mm, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, to je myslím stejná většina, zamítnuto. 85, 86, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se. Kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 88 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 89 ve dvou částech. První část kdo je pro? Druhý, eh, pardon, proti? Zamítnuto. Druhá část pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 90 bude pro. Proti? To zkontrolujeme. die jetzt Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončil hlasování teda 27 pro, 35 proti, čili zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se, přijato. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 90 dafür. 95 pro. Proti. Zdržel se. To zkontrolujeme. Abstimmung ist geschlossen. Končí hlasování. 25 pro, 35 proti. Hmm, takže zamítnuto. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdržel se přijata. 98 pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 3 pro. Proti. Zdržel se přijato. 103 pro. Proti. Zdržel se přijato. 104 pro. Proti Myslím, že to bylo přijato, ale radši to zkontrolujeme. Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Der Antrag ist mit 37 37 pro, 25 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 110 pro, proti, obdržel se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. 115 pro, proti, zdržel se přijato. 112 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 119 pro. Proti, zdržel se přijato. 120 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. 121 pro. Proti, zdržel se přijato. 122 pro proti, zdržel se, přijato. 123 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdržel se, přijato. 125 pro, proti, zdržel se, přijato. 126 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuje hlasování. 34 pro, 28 proti, no vlastně 29 proti, takže přijato. Teď 126 to bylo a dostáváme se ke kompromisu 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pancery. Už jsem chtěla říct stresující hlasování, ale ono to má znamenat oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Pro proti přijato, druhá část pro proti, zdržel se zamítnuto. 131 pro, proti zdržel se přijato. 132 s ústním dodatečným návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobrá. Abstimmung Ukončuji hlasování. Byla to 132, ano. Ist mit 31 to 31. Takže schváleno, schváleno. 133 pro. Proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Abstimmung ist geschlossen. Končený hlas, ulehla ukončuje hlasování. Takže 33 pro 29 proti, jeden pro se zdržel, přijato. A teď se dostáme ke 134 pro, proti, zamítnuto, 136 pro, proti, zdržel se přijato. 137 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se přijato, 139 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. Teď se dostáváme ke 170. Pardon, opravuje se pan předseda ke 140, kdybych měl nové brýle, tak by se mi to bylo nestalo. Takže 140 pro,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 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 155 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme to. Abstimmung ist Ukončili hlasování. 31 pro, 21 proti 10 se zdrželo, čili přijato. Teď se dostáváme ke 160 jednice, kdo je pro. Proti, zdrželo se, přijato. 160 pro, proti, zdrželo se, přijato. 162 pro, proti, zdrželo se, přijato. 163 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 164 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 165 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 160 pro. Proti. To zkontrolujeme. Die Abstimmung ist Končuje hlasování. Přijato 34 eh, pro, pardon, 35 pro, 26 proti, 3 se zdrželi. 168 teď pro, proti, zdržel se přijato, 169 pro, proti, zdržel se přijato. Mm, tak dramaticky tady poklesá nadšení socialistů na hlasování. 170 pro, proti, zdržel se zamítnuto 171 pro, proti, zdržel se zamítnuto 172 pro, proti, zdržel se zamítnuto 173 pro, proti, zdržel se zamítnuto 174 pro, proti, zdržel se přijato 176 pro, proti, zdržel se Přijato. 175 pro, proti, zdržel se přijato, zamítnuto, pardon, 177 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 178, pardon, dobře, 177 kontrola. Abstimmung ist geschlossen. Končuje hlasování. Zamítnuto 1, 31 ku 32, 3 se zdrželi. Bylo to 31 proti, bylo to 31 ku 32. Tady přece nemám hlasovací lístek. Jeden. 179 pro. To 78. Pro, proti, zdržel se. Takže to zkontrolujeme. Vyhlasování. 32 ku 30 přijato. 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdržel se, přijato. Zkontrolujeme to. 182 kontrola. Ukončuji hlasování. 34 pro, 30 proti, jeden se zdržel přijato, 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 184 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 185 pro, 185 pro, Proti zdržel se přijato kompromis D9 pro. Proti zdržel se přijato. Takže se dostáváme ke 196. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. To 91 pro, proti, zdržel se přijato 192 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 193 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 194 pro, proti, zdržel se přijato, 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 196 pro, proti, to zkontrolujeme. 196 kontrol elektronicky. slyšela jsem? Ukončili hlasování. 30 ku 34 zamítnuto. 197 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 198 první část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Abschluss geschlossen. Končil hlasování. 24 pro, 7, 25 pro, 37 proti, zamítnuto, 199 pro, proti, zdržel se přijato, 200 pro, proti, zdržel se zamítnuto 201 pro, proti, zdržel se přijato 202 pro, proti, zdržel se přijato 203 pro, proti, zdržel se přijato 204 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato 213 pro, proti, zdržel se přijato. Teď se dostáváme. 217, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 218 pro, proti, zdržel se, přijato 219 <clears throat> pro, proti, zdržel se, přijato 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 222 pro, proti, zdržel se, přijato 223 pro, proti, zdržel se, přijato. Tak to zkontrolujeme. 223 elektronicky. Tak. Abstimmung ist geschlossen. Končuje hlasování. Bylo to přijato ty ta 30 hlasy ku 25. 224 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 225 pro, proti, zdržel se přijato. 226 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. šest elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Teď 227 Henkel pro, proti, zdržel se zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se přijato 229 ne, opravuje, jo, 229 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 230 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 231 pro, proti, <clears throat> zdržel se přijato. 232 pro, proti, to zkontrolujeme. Abschluss jetzt geschlossen. Mit 34 zu 26. Končím hlasování a je to přijato. Čili přijato kompromis 11, přijato, teď 2, 3, 3, 2, 3, 4, to bylo teď kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 238 e, pro, proti, zdrželi se přijato. 239 pro, proti, zdrželi se přijato. 240 pro, proti. Je to 241. 241 pro, proti, Přijato. Ověřit. Končím hlasování. Přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kon, končím hlasování přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro. Je to pořád ještě otevřená. Have people left? Kdo snad odešel? Nikdo neodešel. Sedm ještě nehlasovalo. Končím hlasování. Zamítnuto 30 na 30. Vlastně 30 a 31. 247 pro, proti, zdrželi se, stejná většina zamítuje, zamítla. Dvěstě čtyřicet šest nejdřív bylo. Ale to už jsme hlasovali. Tak znovu. Tak znovu, protože někdo je zřejmě z toho zmaten, takže 246. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 244 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato 35 na 30, 248 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Eh, přijata 34 na 28. Dvěstě padesát jedna. Pro, proti, zdrželi se přijato. 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260 pro, proti, zdrželi se, přijato. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263 pro, proti, drželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, přijato. 268 pro, proti, zdrželi se, přijato. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se, 271 pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. 33 na 30, 32 přijato. 272 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 273 pro, proti, zdrželi se, přijato. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, přijato. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 278 pro, proti, zdrželi se přijato, 279 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 282 pro, proti, zdrželi se Ověříme. Zdá se, že to bylo schváleno, ale ověříme. Končím hlasování. 31 na, přijato 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 284 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Ještě opakuji, 284 ověřujeme. Končím hlasování. 31 na 28 přijato, 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti, zdrželi se přijato, 287 pro, proti, zdrželi se přijato, 288 pro, proti, zdrželi se přijato, 289 ve dvou částech, 5, kdo chce, aby to bylo bez slova i specially, kdo je tedy pro první část, pro, teď se slovem especially pro zamítnuto. Druhá část byla zamítnuta. Chcete hlasovat elektronicky o druhé části? části, tedy s tím slovem especially. Já myslím, že to bylo zcela jasně zamítnuto, že? Končím hlasování. Ano, 23 pro versus 33 proti, čili zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 290 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 292 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 293 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 294 pro, proti, zdrželi se přijato. 295 pro, proti, zdrželi se přijato. 296 pro, proti, zdrželi se. Je to těsné, tak to ověříme. Prost. No, Mit 36. 36 na 27 přijato. 297 první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, druhá pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14 pro. Proti, zdrželi se přijato. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se, přijato. 307 pro, proti, zdrželi se, přijato. 308 pro, proti, zdrželi se, přijato. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 310, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se ještě jednou. 310, druhá část, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 32 bylo proti 30 pro. 311 pro, proti, zdrželi se přijato. 312 pro, proti, zdrželi se přijato. 313 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři, tři, 316 eh, pro, proti, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 323, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 324, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 325, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Vidím, že první řada socialistů to vzdala a už nehlasuje. 326, kdo je pro? 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 327. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 328. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 329. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 330. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 331, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 332, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. šestka je to je vyřízeno Jenom jsem přeskočil stránku, říká pan předseda. 333. kde je pro? Proti zdržel se schváleno. Jezek Válta 334. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 330, 336, 337, 338. Kdo je pro? Proti zdržel se. Tak si to ověříme. jeden hlas navíc u EPP, takže pana Galera nebudu počítat. Jste vyloučen, pane Galere. 28 pro, 36 proti, zamítnuto. 339, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 340, 341, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 342, kdo je pro, proti, zdržel se, takže ještě jednou. 342, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to elektronicky. Ukončil jsem hlasování. nebudeme to rozvádět a další pozměňovací návrh. 343, kdo je pro? Kdo je proti? To je zvláštní splenectví. Radši si to ověříme. Elektronicky ověřujeme. 343. Končím hlasování. 11 hlasů pro, 42, 39 proti, zamítnuto. 344, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 345, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 346, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 349, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Chcete to ověřit? 349. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 32 proti, zamítnuto. 350, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 351, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 352, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 353, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 354, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 357, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 355, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 358, je pro, tak, to padá, 358 362 pro, proti, zdržel se schváleno. 361, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 362, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 17, kde pro, proti, zdržel se schváleno. sedm kde pro, proti zdržel se schváleno. 368, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 369, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 370, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 68, celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou identické, To je ale zvláštní spolek. Kdo pak to dal dohromady? To mi musíte jednou říci. O co tady jde? Co nám to chtějí sdělit? Kdo je pro tyto poznací návrhy? Aliomarie, Džambasky, Grip, Henkel, Šopchat, Mikolášik. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. 378, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 379, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 3, 7, 7, kde pro, proti, držel se, schváleno. 380, 381, kde pro, proti, držel se, schváleno. 382, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 386, 384, 318, 85, 86, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 387, kde pro, proti, zamítnuto. 388, kde pro, proti, zamítnuto. 389, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 390 jde pro, proti, zdržel se, ověříme si to. Pozměňovací návrh 390, i když si myslím, že by měl být schválen. Končí masování 35 pro, 28 proti, skutečně schváleno. 391, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 392, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 397, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 398, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 399, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 400. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 19. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 404. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Věříme si to. Je to trochu zmatené a nejasné, takže si to ověřujeme. Hlasování bylo ukončeno. Dva pro, 21 pro, 34 proti, zamítnuto. 405, kde pro, proti, smálo, 406, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 20, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 412, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 413 jde pro, proti, zdržel se, schváleno. Tak, 413. Ověřujeme si to. Ověřování bylo ukončeno. 33 ku 29. Schváleno. A nyní jsme u 413. 414. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. A je to stejná většina. 415. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 416. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 317, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 418 kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 419, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 421, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 422, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 420 kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 423 kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 423. Tak se dostáváme 424 kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověřujeme 424. Končím hlasování. A hlasování bylo ukončeno. 30, 32 pro, 33 proti, zamítnuto. 425, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 434, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 431, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 429, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 428, neodpadá, je pro, proti, schváleno. 427, je pro, proti, držel se, schváleno. 430, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 433, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 436, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 432, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 437, 437, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ne, schváleno, říká pan předseda. Jazykový pozměňovací návrh 438, kdo je pro, proti, schváleno. 439, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ne, schváleno. Jak se to ověříme? 439. Ověřujeme. Abgeschlossen. Ukončíme elektronické hlasování. 32 k 31 přijato. 440 pro ne, 441 pro proti, zdržel se přijato 442 pro, proti, zdržel se přijato 443, ne, 444 pro, proti, zdržel se zamítnuto 445 pro, proti, zdržel se zamítnuto 446 pro, proti, zdržel se přijato 447 pro, proti zdržel se přijato 448 pro, proti zdržel se přijato 449 pro, proti zdržel se přijato. Dostáváme se k návrhu číslo 450 pro. Proti zdržel se přijato. 451 pro, proti zdržel se přijato 452 pro, proti zdržel se, tak to zkontrolujeme. A geschlossen. Ukončuji hlasování. 32 ku 29, takže přijato pozměňovací návrh 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 4, 5, 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Po, ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 4, 5, 7 pro proti, zdržel se přijato 458 pro, proti, zdržel se zamítnuto 459 pro, proti, zdržel se 459 pro, znovu, proti, zdržel se přijato 460 pro, proti, zdržel se přijato 463 pro, proti, zdržel se přijato 462 pro, proti zdržel se přijato 464 pro, proti zdržel se přijato 465 pro, proti zdržel se přijato 466 pro, proti zdržel se, to zkontrolujeme. Lámano. Die ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Dva třicet ku dva třiceti, takže zamítnuto. Čtyřista šedmdesát sedm první část, kdo je pro? Proti zdržel se přijato druhá část, kdo je pro? Proti Zdržel se zamítnuto. 4, 6, 8 pro proti. Zdržel se zamítnuto. 4, 6, 9 pro. Proti. Ještě jednou 4, 6, 9 pro. Proti. Přijato. 470 pro. Proti. Zdržel se. To zkontrolujeme. 470 elektronicky. Ukončuji hlasování. 28 kurva 30 zamítnuto, 471 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto, 472 pro. Proti. Zdržel se přijato, 473 pro. Proti. Zdržel se přijato, 474 pro proti zdržel se přijato 475 pro, proti zdržel se přijato 476 pro, proti zdržel se přijato 477 pro, proti zdržel se zamítnuto 478 pro. 477 elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. 29 ku 630 je zamítnuto. Paní Lochpílerová, měla byste mi víc věřit. 478 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 479 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 22 pro proti, zdržel se přijato. 484, říká pan předseda. Ne, bude to 486. Takže 486, kdo je pro první část, kdo je pro první část. Proti, zdržel se přijato, druhá část. Proti, zdržel se přijato.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 36 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 24 pro, proti zdržel se přijato, 39 pro, proti zdržel se zamítnuto, 40 pro, proti zdržel se přijato, 41 pro, proti zdržel se zamítnuto, 42 pro, proti zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se to, budeme muset elektronicky přeskoumat, ověřit, to jinak je to trošku zmatečné. Co to bylo? čtyřicítka, říká pan předseda. Ukončuji hlasování. 30 31, 30, čili zamítnuto. 44 pro proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto 46 ve dvou částech, kdo je pro první část, pro, proti, zdrž, zamítnuto 2, dvojka, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se přijato 48 pro, proti, zdržel se, to elektronicky ověříme. Schlossen. Ukončuje hlasování. 29 ku 34 zamítnuto 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 50 pro proti, zdržel se přijato, 51 pro, proti, zdržel se přijato, 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se přijato, 54 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 56 pro,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 elektronický přeskum. Co máme dělat, když člověku nevěří vlastní politická skupina? Du glaubst mir ja noch weniger. Ty mi věříš ještě míň. schon ist geschlossen. Ukončuji hlasování. 33 ku 20 přijato. 2. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 3. Pro. Proti zdržel se přijato. 4. Pro. Proti zdržel se. Ještě jednou 4. Pro. Proti. To musíme ověřit. A ist geschlossen. Končí hlasování.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 18 pro, proti, zdržel se, to musíme uvěřit. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuje hlasování. Mit 33 zu 19. 33 pro, 29 proti, takže přijato. 19 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro,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 proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto a dostáváme se k názoru, a ke stanovisku DV. Mohli bychom první čtyři odhlasovat v bloku, takže DV1 pro, proti přijato DV2 pro, proti zdržel se přijato DV3 pro, proti zdržel se zamítnuto DV4 pro, proti, zdržel se přijato 9-5 pro, proti, zdržel se přijato 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto 7 pro, proti, to ověříme. To wusste ich schon lange. Moje zařízení nefunguje, to už jsem věděl dávno, pravý pan předseda. Ukončuje hlasování. 33 k 27 přijato, 8 pro, proti zdržel se zamítnuto 9 pro, proti zdržet se přijato 10 pro, proti zdržet se zamítnuto 11 pro, proti zdržet se, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato. 12 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se přijato, 20 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro. Bylo, nebylo to přijato, takže se pan předseda, 20. 20 elektronicky. A Končuji hlasování. 11 ku 49 zamítnuto. Ku 50. K 1 ku 51. 21 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 22 pro. Proti zdržel se zamítnuto. Výbor pro ženy 1 pro proti, zdržel se zamítnuto 2. Co bylo s 21, bylo to schváleno, takže se rovnou dostáváme ke trojce pro, proti, zdržel se zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se přijato. Bože, to snad není pravda, pravý pan předseda. try to write an own report proč si neudělají vlastní zprávu. E, takže pětka až 16. Můžeme to odhlasovat dohromady 5 až 16. 5 až 13. Tak 5 až 13. Kdo je pro? 5 až 13. Kdo je pro? Tak. 5 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 6 pro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 zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se, 22 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, proti, zdržel se přijato. Takže kontrolujeme, ověřujeme elektronicky 21. A Ukončuji hlasování. 34 ku 28 přijato 22, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto 23 pro, proti zdržel se zamítnuto 24 pro proti zdržel se zamítnuto 25 pro, proti zdržel se zamítnuto 26 pro, proti zdržel se zamítnuto 27 pro, proti zdržel se zamítnuto 28 pro, proti zdržel se zamítnuto 29 pro, proti zdržel se zamítnuto 30 pro, proti zdržel se zamítnuto 31 pro, proti zdržel se zamítnuto 32 pro proti, zdržel se přijato 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto 34 pro, proti, zdržel se přijato 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto 36 pro, proti, zdržel se přijato 37 pro, proti, zdržel se přijato 38 pro, proti zdržel se přijato 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 51 pro, proti, zdržel se, za, eh, přijato. 52 pro, takže dobře, elektronicky ověříme 51. Ukončuji hlasování. 34 ku 27 přijato. To byla jedna padesátka, takže se dostáváme k 52. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 53 pro. Proti zdržel se zamítnuto zamítnuto, 54 pro, proti zdržel se zamítnuto, 55 pro, proti zdržel se zamítnuto. Dámy a pánové, Nemyslím si, že je to dobrá spolupráce, když výbor, který je příslušný, Eh, pardon, který má dát pouze stanovisko, eh, podá 55 pozměňovacích návrhů. To si myslím, že není smysluplný přístup. A tím pádem se dostáváme k elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 49 pro, 8 ne. Z 50 pro vlastně přijato. Srdečně blahopřejeme panu Spravodajovi. Bylo? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion. Menschinové votum, frakce EKR. Ty budou odevzdávat minoritní hlas, nebo odevzdali minoritní hlas. So. Tak teď bych vám rád oznámil, že celá řada kolegů mi napsali dopis, zda bychom měli se věnovat tomuto bodu, který teď přichází na řadu. E, tento bod byl oznámen na posledním zasedání a nebyl proti tomu vznesen žádný odpor, takže teď tento bod také probereme. Wo ist denn jetzt meine Leute? Wo haben die meinen Mantel?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 všechny, abyste se posadili. Kdo tu nechce zůstat, návštěvníci, prosím pěkně opuste okamžitě místnost. We have one hour time. How many amendments? Yeah. Uh, uh,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 15 minutes? Hmm? 15 minutes or something? Dear colleagues. Vážení kolegové. Ich darf unsere Mitte. Dámy a pánové, dovolte, abych v našem středu přivítal eh, předsedu výboru pro mezinárodní otázky Ruské státní domy pana Alexeje Puškova. Není poprvé mezi námi a proto můžeme na to nazírat jako na pokračování naší diskuse. Pan Puškov bude hovořit 15 minut a poté budeme mít ještě tři čtvrtě hodiny přestávku na rozpravu a potom podle toho, kolik lidí se přihlásí do diskuse, navrhu, navrhnu limit na e, projev na řečníka, abychom mohli všechno stihnout. Víme, že tento rozhovor vedeme v mimořádně napjaté době já jsem o minulém víkendu se účastnil Mnichovské bezpečnostní konference eh, s celou řadou dalších kolegů a eh, konstatovali jsme, jak rozhodující jsou tyto dny. A to, že by byly tak rozhodující, jsme ještě nevěděli, když jsme dostali pozvání na tuto konferenci a když jsme zvali vás. Wir wissen, Víme, dass diese Spannung so Víme, že eh, toto napětí jde tak daleko, že doufáme ještě jednou bude moci dojít k zahájení rozhovoru v Minsku. Někteří říkají, že to pravděpodobně je poslední, řeš, poslední možnost, jak dospět k řešení. Jinak eh, budou dodávány zbrany. Z jedné strany Evropský parlament jasnou většinou vyjádřil svůj názor ve svém usnesení. Zasahujeme se o to, aby bylo dodržováno mezinárodní právo, co se týče Krymu. Eh, eh, ruský podíl a jejich konání na Ukrajině jsou v rozporu s mezinárodním právem a e, dokud nebude implementovaná Minská dohoda, nic se na situaci nezmění a zejména e, dokud Rusko bude podporovat ruské separatisty, aspoň my na to nazíráme tak, možná, že pan Puškov na to bude nahlížet jinak, ale od Minské dohody e, tady vlastně veškeré konání Ruska je ranou proti těmto dohodám z Minsku. A rád bych také řekl, že tento Evropský parlament měl vždycky zájem na dobrých vztazích s Ruskem a že budeme, byli bychom vždycky ochotní k odstranění sankcí, a chtěli bychom daleko užeji spolupracovat, včetně nového zahájení, vyjednávání, eh, nových podmínek s ruskou ekonomikou, lecos také moc, o čem ještě nelze otevřeně hovořit, ale to lze pouze za podmínky, že bude opět nastoleno mezinárodní právo. A my se domníváme, že Helsinskou dohodou a chartou z Paříže a Budapským memorandem a dalšími jinými dokumenty, které nesou ruský podpis, hm, je třeba zachovat a znovu zavést územní celistvost, jakož i s otázkou související se svrchovaným právem jednoho každého státu rozhodnout si s kým, jaké smlouvy uzavře. Toto není právo někoho z ciziny říkat, co má být. Alexej, my jsme o tom už často diskutovali a mou velkou obavou je, že argumentace s těmi třemi body, mm, že tady jsou historické nároky, nebo že bezpečnostní zájmy nejsou zachovány, nebo že menšiny jsou podrobovány, což tedy opravdu není pravdou a kdyby tomu tak bylo, můžete se obrátit na Radu Evropy. Eh, s, tímto, s takovými odůvodněními by v Evropě na sta místech eh, bylo možno zahájit válku. Je třeba, abychom provozovali politiku 21. století, abychom se nevraceli k politice 20. století, která umožnila takové války v Evropě. Proto to není otázka proto to není pouze otázkou solidarity s ukrajinským lidem, ale obecná politická otázka, jak znovu nastolit jednání tak, abychom toto mohli znovu nastolit a bezpečnost v Evropě, aby nepřišly takové staré záležitosti, které jsme si mysleli, že už jsme dávno překolili. A já se domnívám, že chybný odhad, který má jeden o druhém, nebo ně, že se někdo nechoval řádně, není důvodem k tomu, aby se pochybovalo o svrchovanosti nějakého státu. A myslím se, že to je popis toho, jak my vidíme situaci, velice střízlivý popis, krátký popis a já doufám, že opět získáme schopnost, abychom se vrátili zpátky na takovýto základ jednání, protože myslím za to také neseme odpovědnost vůči národům, kterými jsme byli zvoleni. Alexej, máš slovo. Thank you, Elmer. Děkuji, Elmarem. Thank you, Elmer. A děkuji, Elmare. Já jsem přijal pozvání Elmara Broka, kterého znám už poměrně dlouho. I když vím, že v Evropském parlamentu je většina, která si už v podstatě utvořila stanovisko k těmto věcem. Proto eh, toto pro mě asi není to nejsnadší obecenstvo, před kterým v životě vystupuji. A samozřejmě jednoduché by bylo, kdyby se sem dostavil a tím si alespoň ušetřil nějakou kritiku na, vůči nám. Ale na druhé straně si myslím, že kdy, když emoce jsou vypjaté, a teď je doba, kdy se z obvinění dělá politika. Tak i tak si myslím, že bychom se snad měli snažit začít znovu. A e, tak rád bych tady zdůraznil Eh, připravenost Angely Merkelové a prezidenta Holanda zahájit eh, novou iniciativu, tak aby se věci nevymkly spod kontroly. Proto jsem také přijel do Štrasburku a proto také tady dnes hovořím. Ne, abych eh, proti vám nebo s vámi vedl ideologickou válku, to není mým cílem, ani abych vás přiměl, abyste přistoupili na naše hledisko, to rozhodně není mým cílem, opakuji, není ale existuje ve francouzské přísloví eh, kázat to přesvědčeným. Eh, je to těžké tedy kázat těm, kdo už jsou přesvědčeni o něčem jiném ale rád bych vás jenom upozornil na určité prvky eh, této situace, které, jak si myslím, si vyžadují nový přístup a nejenom vzájemná obvinování a výčitky, protože to nás nikam nepřivede. Za prvé, proč si myslím, že ta schůzka, ke které došlo v Kijevě a schůzka v Moskvě jsou tak důležité? Domnívám se, že důležité jsou proto, že tato válka nikam nevede Je to válka, která by mohla se táhnout dlouho s nízkou úrovní intenzity, tak eh, jako se to vlastně děje, dělo od začátku září až do začátku ledna občas vždycky vzplanulo intenzivní bojování. Ale také by to mohla být válka, která by se sama začala rozšiřovat a která by opravdu začala představovat opravdu obrovský problém pro evropskou bezpečnost. Co mám na mysli? Že Spojené státy zvažují možnost poslat zbraně na Ukrajin, Ukrajincům na Ukrajinu a to je nebezpečný vývoj a já tady bych souhlasil s François Hollandem, který řekl, že pokud by se tak stalo, mohlo by to vést totální globální válce. Také víme, jak to vždycky začíná. Nejprve jdou v zbraně, pak vojenští poradci, eh, pak vojenské jednotky, aby chránili ty vojenské eh, eh, pozorovatele nebo poradce a potom se jsou lidé zabíjení a nakonec už je z toho zapojení naplno. Víme to z historie větnamské války. Takhle to začalo i ve Větnamu, že se tam nejprve posílali zbraně a pak z toho byla válka naplno. Takže toto je nesmírně nebezpečné. A nemyslím si, že jinak by eh, francouzský prezident a německá kancléřka si dali tu práci, aby pracovali na této iniciativě, že by k tomu nebyli přistoupili tak seriózně, jako to dnes činí. Myslím si, že je naprosto klíčové a nezbytné zastavit boje. A důvod je, že je mnoho lidí, kteří eh, eh, umírají na Ukrajině, ale sami jsou míroví civilisté. Pojem ponětí, že eh, tito lidi zabíjejí povstalci, to do značné míry není pravda. Já vám například uvedu nějaká čísla za poslední týden v Doněcku. 105 budov obytných budov bylo zničeno, tři nemocnice, dvě školy, dvě mateřské školky, 37 lidí bylo zabito a asi stovka byla raněna. A tohle se určitě nedělají povstalci, protože ti mají do něco pod kontrolou, tak proč by to dělali? neboli je to výsledek vzájemné výměny ehm, bojové. A samozřejmě Ukrajinci vám uvedou svoje čísla. Já neříkám, že na světě jsou andělé a čerti, a že tak, protože oficiální čísla jsou taková, že 5300 lidí už zahynulo. To jsou čísla z Organizace spojených národů a asi 10 000 bylo raněno. Eh, zpravodajské služby eh, Federální eh, republiky Německa mají jiné číslo podle Frankfurta Allgemeine, že 50 tisíc lidí zahynulo a to jsou i vojáci, i civilisté. A to by nás mělo přimět k zamyšlení, kam půjdeme dál. Chceme snad znásobit tato čísla a nebo se vynasnažíme najít nějaké východisko. Musím říci, že bohužel tento boj, tyto boje bez eh, mezinárodního politického vněšňování by mohla, bez zásahu, zákroku by mohla probíhat nesmírně dlouho. Jak víte, eh, všechny války vždycky plodí radikály na obou stranách. Vždycky se najde někdo, kdo chce bojovat až do úplného konce. Takový se najdou eh, v Kijevě, takový nejspíš jsou i mezi povstalci. Tak je to vždycky a vždycky se vyjadřují velice přesvědčivě o tom a tvrdí, že mají pravdu. Já si jenom kladu otázku, kam, kde to skončí v případě Ukrajiny. Budou ti to povstalci schopni se zmocnit Kijeva? Oni se nezmocní Kijeva, to je zcela zjevné. A ani si to nekladou za cíl. Ale co to znamená bojovat až do konce pro Kiev. Budou schopni prostě vyhnudit všechny povstalce nebo je všechny pobít nebo co. To se myslím dost dobře nejde také. Už byly dvě ofenzivy eh, ze strany Kieva v, eh, nejprve v srpnu září, potom naposledy ještě. V... Vlastně je tady jakýsi status quo. To znamená, že tu válka nemá vojenské řešení, protože žádná z obou stran není schopna natolik um, poškodit druhou, aby to bylo rozhodující. Také by bylo příliš jednoduché říci, že je to úplně černobílé, že Kiev je bílý a povstalci jsou černí. Já si myslím, že minulý týden nejvyšší rada v Kijevě pro parlament přijal usnesení, které, vyzývá, které nazývá Rusko agresorem, tedy stranu, která provádí agresy, dopouští se agrese na Ukrajině. Já se ptám, Viděli jste už eh, hodně agresivních států, které by přijali zároveň stovky tisíc uprchlíků na svém území, pokud je Rusko agresor. Tak proč 830 tisíc lidí z východní Ukrajiny našli útočiště právě na ruském území? To je e, otázka, která jaksi nezapadá do toho černobílého obrázku. A řeknu vám proč, že to jsou většinou rusové a cítí se bezpečněji, zajištěji právě, když jsou na ruském území a zároveň asi 150 tisíc lidí odešli z této oblasti a našli útočiště zase v jiných oblastech a městech Ukrajiny. Čili tady je jakési dělení na samotné Ukrajině. Někteří by šli radši na ukrajinskou stranu, někteří hledají záchranu na ruské straně. A já si myslím, že přesně proto, že ta situace není černobílá, pak si vyžaduje politické řešení. A přesně proto, že máme asi, že tam žije na východní Ukrajině asi 7 milionů lidí. Musíme přihlížet k tomu, co ti si myslí. A proto taká otázka budoucího statutu tohoto území je naprosto pro řešení zásadní. Nemůžeme zkrátka říci, že o jejich osudu by se mělo výhradně rozhodnout v Kijevě. Já se obávám, že ukrajinská krize už se stala mezinárodní. Není eh, možné jenom domácí vnitrostátní řešení, bohužel už je to daleko větší, širší. A myslím si, že otázka statutu je základem, na němž můžeme stavět trvalý míst. Nejenom příměří, které by se stejně porušilo za týden, za dva, za tři týdny, ale trvalý mír, protože ti lidé, kteří tam žijí, ti se také musí vyjádřit k tomu, jaký statut by um, pokládali za takový, který zaručí jejich práva a jejich aspirace. To nemůžeme od, my rozhodnout za, nad jejich hlavami. A když pak slyšíme z Kieva, pořád tutéž mantru. Ukrajina zůstane unitárním státem, unitární zemí. Mají právo tohle říkat. Ale podívejme se eh, do očí situaci. Je snad unitární země vždycky tou správnou odpovědí na otázku, s níž se vyjadřu, vyrovnávají mnohonárodnostní eh, země? I v době kosovská krize se v Srbsku našli takoví radikálové, kteří tvrdili, že tu Srbsko má zůstat jednotnou unitární zemí, kam nás to přivedlo. Možná, že kdyby byl na, tehdy dán federální statut z Kosovu, situace by byla jiná a bylo by bývalo daleko méně obětí v Jugoslávii. Já tedy nenaznačuji, že by se Ukrajina nezbytně stane federací, i když mě na federaci nepřipadá nic špatného. Mimochodem stejně tak smýšlí i řada evropských politiků. Německá federace, Rusko je federativní stát, nakonec i Spojené státy jsou federace, takže na federaci není nic špatného. Ale zcela určitě tvrdím, že tato eh, federace měla by zvláštní status takový, aby ho akceptovali miliony lidí, které tam žijí. Nemůžeme o tom rozhodnout v Moskvě, v Kijevě, ve Washingtonu nebo v Bruselu. Musíme se zeptat těch lidí, co tam žijí. A ti se musí sami vyjádřit k tomu, jaký status by si přáli. Ano, Donbass by měl zůstat součástí Ukrajiny a my netvrdíme nic jiného ale nemyslíme si, že po té, co se stalo, po všechném tohletom zničení, po devastaci, po úmrtích, po tomto strašném krutém bojování, nemyslíme si, že můžeme jenom tak říct si Kijevu, dobře, tak tady můžete mít unitární stát, tak by došlo na pomsty. Myslím si, že pak by došlo k nelegálním akcím proti těm, kteří tam žijí. Proto jim musíme dát určité bezpečnostní záruky. A v zájmu těchto záruk si myslím, že bychom měli na své snahy sjednotit. Je zcela jasné, že vláda v Kijevě Eh, si vytvořila poměrně úzké kontakty s celou řadou eh, hlavní, evropských hlavních měst. Takže jestliže například eh, příměří na kijevské straně zaručí evropské mocnosti, evropské státy, Evropská unie nebo jakkoliv to řekneme, pak by to mohlo být odpovědí. A na naší straně samozřejmě Rusko zase by mohlo ovlivnit povstalce tak, aby to příměří vydrželo a ne, aby to bylo příměří, které by velice brzy po uzavření bylo zase porušeno. A také tyto záruky, které, jak doufám, budou minimálně zvažovány a možná i přijaty ve středu v Minsku, by mohly stát, se stát základem pro trvalý politický vývoj. Ten bude složitý, protože ty věci vůbec nejsou jednoduché. Vzpomeňte si, jak dlouho to trvalo, než se urovnala otázka Kosova v Evropě. My jsme s tím úplně nesouhlasili, jak vy víte, ale každopádně to trvalo deset let, takže bychom neměli čekat žádná rychlá řešení. Ale pokud se celý válka začne politický proces, pokud budeme zvažovat, že pozitivní stránkou bude aspoň to, že víc lidí už nebude umírat, tak už to za to stojí. A jestli to bude trvat rok, dva, tři roky, zkrátka budeme muset pokračovat, jako je tomu u takovýchto krizí. Jak už jsem říkal, ty nikdy nemají snadné odpovědi. Rád bych rovněž zdůraznil, že e, i přes tu současnou kritickou situaci my nepokládáme Evropskou unii za našeho nepřítele i když někdy něco takového vyrozumíváme z toho, co se píše v tisku. My pokládáme Evropskou unii za součást téhož kontinentu, na který patříme i my a slyšeli jsme, že strategické partnerství mezi EU a e, Ruskem už skončilo. To jsme slyšeli z Bruselu. Ale i kdyby to byla pravda, i když už by bylo po strategickém partnerství, tak celá nadále trvá Evropská unie a trvá i Rusko a musíme nadále žít na stejném kontinentě. A my, myslím si, že teď už nejde jenom o to, co bychom měli dělat, ale že už je prostě nezbytné abychom šli trošku nad jenom ty vzájemné výčitky, abychom se podívali na možnost urovnání této situace, protože jinak nás to doopravdy přivede do situace, která bude ještě daleko nebezpečnější. Děkuji. Děkuji. Moc času nemáme. Mm, navrhuji, aby koordinátoři měli minutu a půl a potom to zkrátíme na minutu. A potom uzavřu řečnický seznam. Takže nejdříve pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jste dnes večer zde. Bohužel pro kolegu, který je zpravodajem pro Rusko, nebylo možné navázat dialog ve vaší zemi, protože panu Landsbergisovi bylo naznačeno, který měl je do Moskvy, že nebude vpuštěn na ruské území. Nepotřebuje výzum, má diplomatický pas, tak jsem rád, že jste tady a je mi trochu líto, že se nechcete pustit do ideologické diskuse, protože jsem e, viděl vaše vystoupení ideologická, zejména koncem ledna, když jste jasně řekl, že ideologie západu, liberální ideologie, je vlastně formou totality. A tady jsme se mohli pustit do skutečné debaty, která by nás mohla dovést k pochopení e, vašeho stanoviska a které zmínil i ministr Lavrov před několika hodinami, který jasně řekl, že Krym se připojil k Rusku z vlastní vůle, z vlastní svobodné vůle a že žádná ruská vojska na Ukrajině nejsou. A tato tvrzení, která již, to známe již z 50. 60. let, to je studená válka, pane Puškové, to je vaše chování. A velký problém, který vy máte, pramení právě z charakteru vašeho politického režimu, pane Puškové. Vy říkáte, že už nejsme strategickými partnery. My nejsme partnery strategickými, protože váš režim prochází militarizací. Vy chcete válku. Pokud nechcete válku, tak stačí tu válku zastavit, protože veškerá odpovědnost je na vaší straně. Není to odpovědnost Kieva a Evropy. Pokud chcete s tou válkou přestat, tak tu válku zastavte. Máte veškeré možnosti v tomto směru. A v budoucích hodinách, a hodina je vážná, my máte možnost tuto dobrou vůli prokázat, skut, přijmout skutečné příměří, které povede k ukončení bojů. A potom budeme mít možnost hovořit o naší spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, plně souhlasím s panem Brokem a s pozváním vás pozvat. S pozváním. A přerušit boje je základní imperativ, a když říkáte, že bezpečnostní hrozba pro Evropu by se mohla stát klíčovou, tak myslím, že tomu tak již je dnes a připojí se k vyjádření e, předsedy na začátku naší debaty, ale chci říci, že to, co slyšíme dnes, je něco jiného, než to slyšíme od pana Lavrova a pana Putina a něco jiného, než když si pustíme ruskou televizi. To, co se říká o nás a Evropské unii. A musím vám říci, že tón, který vy používáte, bychom chtěli slyšet, tedy tón dialogu. A není to tón, který slyšíme z Moskvy. Jak je možné toto vysvětlit, tak je možné toto zlepšit. Váš dnešní závazek nalézt mírové řešení je, zdá se, neslučitelný s ne- úspěchem vaší vlády dodržovat minské dohody. A pokud skutečně máme vytvořit mírovou dohodu mezi námi, musí se opírat o důvěru a integritu. A je úplně jasné řadě z nás, že Rusko nesplnilo s důvěrou a integritou ty závazky, do kterých vstoupilo. Jak na to reagujete? A zdá se mi zvláštní, pane Poškové, že prosazujete kosovské řešení, když vláda vaší zemi měla úplně jiný postoj k Srbsku. A myslím, že tím jsem vyčerpal svůj čas a jako skončím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane Puškové jménem EKR je určitě pravda, že vztahy mezi Evropskou unii a mezi Spojeným královstvím a Ruskem jsou na nejnižší úrovni po světové válce. My jsme zahájili vyšetřování vraždy pana Litviněnka na údajně pokus, poput FSB. Jak váš prezident pokračuje s revanchistickou, irredentistickou agendou a vytvoření nového Ruska, na tomto území. Je to jasná agresivní válka proti mírové Ukrajině. A ministr zahraničí Filip Hammond z mé země připomněl toto chování jako eh, chování jednoho evropského tyrana z poloviny minulého století a ne chování moderní země. Moje skupina EKR upřednostňuje diplomatické řešení, ale další kolo jednání v Minsku Eh, proběhne snad plynule, ale obávám se, že váš prezident pan Putin a jeho militantní zástupci v Lugansku a Doněcku říkají, že tam, kde je moc, tak je pravda a prosazují vojenskou převahu a bombardování je ze strany ruského dělostředstva spoza hranice a nikoli ze strany povstalců, jak jim říkáte. A má země podepsala Budapešské ujištění a je ostudaž nebylo možné je naplnit do roku 1994. A pokud vaše země popře opět eh, minské dohody a bude se snažit o vytvoření koridoru směrem na Krym a bude se snažit, snažit dobít Mariupol, tak eh, bude třeba eh, prosadit další sankce a já bych prosazoval přístup k účtům v bankách a redaktor Financial Times řekl, že Ukrajina musí dostat prostředky, aby se mohla hájit. Pane Puškové, vy jste tady prosazoval fikci o povstalcích, ale to, toto nemůže nikoho oklamat. A to, že na ně nemáte vliv, to je směšné. Váš, jsem vašeho prezidenta o pan Slovanském uh, eh, Rusku je neudržitelné a strategické partnerství s panem Putinem skutečně skončilo prozatím. Děkuji. Thank you, Chairman, indeed. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu, pane Puškové. Ruský prezident Putin 17. Eh, dubna 2014 Eh, přesně měsíc po anexi Krymu, řekl to tež, cituji. Chtěl bych vám připomenout, že eh, to, co, to, co byla Novor, novorovské eh, zásady, byla to Charkov, Nikolajev, ehm, Ukra, Oděsa a tak dále, ty nebyly tehdy součástí Ukrajinou. V centru eh, tohoto území byl Novorosijsk a proto se tomuto území jako takovému říká Novorosia. A jak jsem vyrozuměl, Novorosia je součástí širší koncepce takzvaného ruského světa. Pane Puškové, kde začíná Novorosia a kde ten ruský svět se vašeho hlediska končí. A za druhé, existuje nějaké právní uspořádání mezi Ruskou federací a eh, těmi um, boj, boj, bojovníky, kterému vy říkáte eh, povstalci a vy jim přitom poskytujete veškeré ty zbraně, s nimiž bojují proti ukrajinskému státu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, konečně si můžeme vyslechnout eh, slova někoho z Ruska na tomto výboru, protože doposud to, co jsem tady slyšel, eh, vyvolávalo moje obavy, protože naši kolegové tady v AFETu a v SEDE říkají, eh, že vy podplacíte vaše vojáky, máte tam, platíte tam žoldáky, že ruský ambasador kontaktuje eh, zločince, že tady dochází k velkým dodávkám zbraní. Prostě konečně si mohu vyslechnout někoho z Ruska, aniž by to bylo interpretováno mými drahými kolegy. Chci se vás zeptat, viděli jsme trvalou de, trvalé destabilizování Ukrajiny. Eh, z některých evropských eh, států a zejména z atlantských států eh, docházelo k porušení dobrých maravů sousedství a já bych se vás rád zeptal na to, jak Rusko zastaví dodávky amerických zbraní protože byly podepsány specifické dohody. Děkuji. Eh, Kuzo. Pane kolego, v tomto výboru se dostali ke slovu všichni. I ruský velvyslanec v tomto výboru se dostal ke slovu, který stejně jako jiní rusové v delegaci pana Karase se dostali ke slovu. Takže eh, nechceme budit ten dojem, že tady poprvé po 12 měsících se dostal někdo ke slovu. Slovo má paní Hamsová. I also... Já jsem také ráda za tuto příležitost přímo klást dotazy panu Buškovovi. Ani já jsem neměla možnost eh, hovořit s ruskými kolegy v Moskvě, bohužel. Protože eh, ruské úřady mi znemožnili cestovat vlastně do Ruska, zastavili mě hned na letišti v Šeremetěvu. Proto bych se opravdu ráda dozvěděla po tom vašem projevu, proč eh, nefungovala Minská dohoda, protože to všechno, co se říkal, Eh, vlastně už se mohlo udělat na základě Minské dohody. Také by mě zajímalo, zda se nevedou žádné diskuse a nerozhoduje se v Dumě eh, v Moskvě o tom, co probíhá na Ukrajině. Ve vašem projevu jste vytvořil dojem, že vlastně Rusko není vůbec do toho konfliktu zapojeno a musím říct, že já mám své pochybnosti protože se ozývá stále více hlasů z Ruska. Dnes například vojenský lékař řekl, že jsou ruští vojáci, kteří bojují na Ukrajině, ale bojují tam jako dobrovolníci. Také se objevuje stále více obrázků, fotografií, kde jsou ruské zbraně, ruská, ruská vozidla. Proto by mě zajímalo, jaký je váš názor kdy Duma a kdy Kreml eh, se dohodne na eh, nějakém kompromisu, takovém, jaký byl vlastně mm, vytvořen už před měsíci ve v Minsku. A jak daleko budete muset jít za ten Minskou eh, dohodu a jak je to s územím. A tady bych vlastně ráda zdůraznila velice seriózní otázku, kterou položil kolega z liberální skupiny. Presidente, grazie anche Presidente Puškov. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Puškovi, za to, že jste přišel. Dokážu si představit, že to pro vás nebylo zcela snadné z hlediska kontextu. Ehm, co se týče vašeho názoru a toho, co jste řekl, eh, že tady neexistují anděle a čerti a že není možné malovat věci na bílo a na černo, ale již Platon řekl, že první obětí války je vždycky pravda a ve vaší analýzi zaznělo, že tady neexistuje vojenské řešení. To zastávám váš názor taky, ale ne proto, že jedna z obou stran by tady mohla získat vojenské vítězství, nebož prostě pouze z toho důvodu, že to není možné, že se to nesmí dělat. To se ukázalo během této války. Je to přetahování mezi jednou velmocí a eh, jednou eh, vzrůstající svrchovaností a dopady ukrajinské krize mají skutečně veliký rozsah. Dovolte mi otázku. Musím se zeptat tváří v tvář této situaci, zda by existoval návrh pro zvláštní autonomii dotčeného regionu, to, co já jako Ital dobře znám jako v severní Itálii Trentino. Dovedete si představit, že by něco takového mohlo nastat, že by tedy mohl být vytvořen federativní stát Ukrajiny, eh, souhlasilo by s tím Rusko, bylo by to trvalé řešení, které by bylo pak aplikováno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k pozitivnímu vyjádření kolegů, pokud jde o přítomnost zde eh, předsedy Puškova. Eh, vztahy Rusko Evropská unie jsou na prvním místě v mém vystoupení a odhledneme-li od aktuálních otázek, tak si myslím, že to vše musí být analyzováno oproti slabým vztahu mezi EU a Ruskem a to se teď ukázalo, protože tato iniciativa francouzských a německých představitelů vlastně staví mimo hru ty, kteří by měli být aktivní v oblasti zahraniční politiky Evropské unie, pokud nějaká taková vůbec existuje. A kdyby Evropská unie měla aktivní úlohu, tak by to mělo pozitivní dopad. Protože Rusko kvůli své geografii a minulosti evropskou zemí. A to je věc, která je vůči Evropě vnitřním problémem. A je potřeba řešit ty otázky mezi námi, aniž bychom přijímali vněšování těch, kteří tvrdí, že chtějí eh, dát k dispozici smrtící zbraně. Vyřešme to interně. Druhá otázka, velmi stručně. Nemyslíte si, že bychom měli dát stranou otázku neměnosti jednotlivých zemí a stejně tak eh, sebeurčení pro menšinu Rusko na Ukrajině? Náš zpravodaj a ve, pane Karasi a pak Lan, pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Chci vyjádřit politování, že zjišťující mise Evropského parlamentu do Moskvy nemohla vstoupit a nemohla proběhnout na druhé straně, pane Puško, vy jste zde, byl jste pozván Evropským parlamentem a jste schopen předložit své stanovisko. To definuje předěl mezi západním světem a vaším světem a je to o to hlubší předěl, protože eh, zde jsou určité závazky, které jste na sebe vzali. Dáme pana, víte, víte, že je přes 14 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které Rusko nenaplňuje a po vstupu do Světové obchodní organizace Rusko okamžitě porušilo své povinnosti v, v oblasti volného obchodu a má čtyři spory. Budapeštské memorandum e, a další dohody jsou porušovány Ruskem. Rusk, na, Rusko na sebe vzalo závazek se držet budapeského protokolu. A Rusko neudělá ani to nejmenší, aby, před, aby předstíralo, že mu záleží na odpovědnosti za Minskou dohodu. Pane předsedo, jak si představujete vztahy se Západem? Vy odmítáte naši dobrou vůli, porušujete dohody a smlouvy, zanedbáváte zásady právního státu i demokracie. A není snižuji řečnickou dobu na jednu minutu. Další má slovo pan Pikula. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Putkové, za vaše vystoupení. Vy jste řekl, že na začátku každého konfliktu nejdřív přichází zbraně a pak dochází k eskalaci, ale na Ukrajině eh, zbraně odešly. A chci připomenout, že ukrajinský jaderný arzenál šel do Ruska odměnou za dohodu, že budou zaručeny mezinárodní hranice Ukrajiny. A mám otázku. Myslíte si, že budapešské memorandum podepsané v roce 1994 je stále platné a závazné pro Rusko? Děkuji. Děkuji, paní Kalnide. Pane Puškova, já bych se vás chtěla zeptat na toto. Kdy Rusko bude, eh, bude ratifikovat status Mezinárodního trestního tribunálu, který jste podepsali, anebo jste natolik prozíraví, že to neuděláte a protože už vidíte v duchu ten den, kdy ti ruští vojáci, kteří bojují na eh, ukrajinském úrem, budou k tomuto soudu, předním ním souzeni za zločiny, kterých se tam dopustili. Pan French, prosím. Puškov, Pane Puškové, vy jste řekl, že strategické partnerství už neexistuje, že prý jsme to řekli my. Myslím si, že nám je to líto víc, než vy si myslíte, protože takové strategické partnerství bychom potřebovali a proto je předpoklad, abych, aby byla vytvořena nová spolehlivost, jakým způsobem budeme řešit problémy, které mezi námi stojí. Vy jste řekl, že to nepůjde rychle. Souhlasím, taky si to myslím ale příští zmrazený konflikt už nechceme. Existuje jeden předpoklad proto vysvětlit mnohé, co máme na srdci na základě vzájemnosti. A tento předpoklad proto je příměří. O to se chcete zasazovat my také. Promiňte mi, že jsem tedy skeptický, ale přesto počítám s vámi, nesklamte nás. Herzlichen Dank. Děkuji. Van Demsmerka. Eh, dank u wel, eh, meneer Puškov. Welkom. En... Děkuji vám. Eh, pane Puškové, vítejte. Děkuji vám za to, že jste ochoten k dialogu. Když zhrnu to, co jste tady řekl, pak to jsou dvě věty. Říkáte, že je na čase zkusit něco nového, válka nás nedovede dál. Proč tedy jste vůbec importovali válku? Eh, tato hybridní válka, kterou jste rozpoutali na východní Ukrajině, Rusko vždycky eh, eh, popíralo, že tam ruské vojáci, ruští vojáci jsou, ale nikdy nebylo tedy z ruské strany vyjasněno, odkud přichází ty těžké ruské zbraně z Ruska. Mohl byste možná konečně na tuto otázku odpovědět? E, také, že ukrajinští lidé jsou vězněni v Moskvu? Pardon, v Moskvě? Gracias, señor Brok. Děkuji, pane Broku. Domnívám se, že je ohromná chyba e, stavě odsuzovat Rusko, jak to děláme. To, co oč se musíme snažit, je nalézt politické řešení pro strategicky nesmírně významný problém. Já jsem jsem během 30 leti, mám zkušenosti s tím, že nikdo nevede válku k tomu, že by, anebo zastaví válku k tomu, že by mu dal povinnost někdo třetí. A když se podíváme na Ukrajinu, e, je tak, že 52% občanů v hlasování e, podle údajů ministerstva obrany, když E, žádá, aby se lidé objevili, když chce mobilizovat mladé lidi na Ukrajině, tak se mu přihlásí pouze 20 tisíc. Mm, je třeba abychom deeskalovali ten problém. A proto se chci zeptat na následující. Za prvé, chápe Rusko, že budapeský protokol je stále ještě platný? To je zcela zásadní otázka. Za druhé, jaké řešení naleznete pro Krym a pro Donbas? A poslední otázka. Souhlasím s tím, že byste měli podepsat dohodu eh, trestního mezinárodního soudu, ale stejně účinně, jak se vás o to žádá, mělo by se to žádat také pro Izrael a Spojené státy. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Puškové, eh, jistě nás odděluje velká ideologická distance, i když možná menší než ta, která mě odděluje od pana Broka a dalších členů tohoto výboru. E, myslím si, že je třeba hledat e, ta pozitivní slova ve vašem projevu. Řekl jste, že je třeba zastavit válku. E, kež by tento tón se stával obvyklejším i mezi kolegu našeho, kolegy našeho výboru Eh, protože o to, o čem se tady někdy diskutuje, ta úroveň je spíše úroveň studentů než odpovědných zástupců Evropského parlamentu. Chápeme, že mezinárodní vztahy se více zakládají na geopolitických prvcích než na ideologických prvcích či povaze a sympatii pro vojenské režimy. A Eh, je realitou eh, mocenský zájem Ruska. Jistě byste měl vědět, že tady v tomto výboru eh, jsou politické síly, které se snaží obnovit evropskou odpovědnost, abychom měli vzájemně respektované vztahy s vaší zemí, stejně tak jako vztahy, které máme se spojenými státy a tady se taky ne vždy respektuje mezinárodní právo. Thank you, Mr. Děkuji vám, eh, pane Puškové, za to, že jste se sem dostavil. Omlouvám se, špatně jsem vyslovil vaše jméno. Pane Puškova, nikoli Friškova. Děkuji vám, že jste sem přišel. Chtěl bych se vás zeptat, zda budete neunavně pracovat, abyste zajistil, že europoslanci budou schopni eh, odteď cestovat do Ruska. A za druhé, jste přesvědčen, že eh, to, co dělá Rusko v tomto konfliktu, je plně v souladu s pařížskou chartou. A za třetí, když eh, předseda eh, srbského OBSE kritizoval takzvané separatisty při posledním kole vyjednávání za to, že dokonce ani nebyli ochotni dojednávat eh, příměří na základě Minské dohody, tak co k tomu můžete dodat? Ok. Eh, gospodine Puško, hvala što ste došli danas. Mnohokrát, eh, pane mm, Puškové, že se přišel na dnešní schůzi eh, výboru mm, AFED. Jistě tady je e, evropská cesta, která znamená, že každá země má možnost si zvolit vlastní cestu. Jinak by se, a dostala by se snad každá země, která by si zvolila evropskou cestu, dostala by se do stejné situace, jak se Rusko dívá na základní otázky mezinárodního práva v tomto smyslu. A e, jak, jak je to možné, že Ruská doma eh, v anexi Krymu tak velmi podpořila vzhledem k tomu, že to bylo zcela v rozporu s mezinárodním právem. Je to, jak se tady chováte, velice připomíná, jak se choval v 90. letech Miloševič v Srbsku, což určitě není dobré ani pro Rusko, ani pro sousedy, ani pro kontinent, na kterém bychom si všichni přáli v budoucnosti žít. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, při vší úctě k našemu hostu Eh, budu hovořit eh, z úcty k našemu. Já že zastupuju Lotyšsko a možná, že moje země lépe než jiné evropské státy vědí, eh, znají, jak to vypadá, když ochladnou i zase se oteplí vztahy s Ruskem. To okamžitě cítíme na naší společné hranici. Řekl jste, že Evropská unie není vaším nepřítelem a rád jsem toto slova slyšel. Prosím vás, řekněte mi, jaké kroky je Rusko E, připraveno učinit již pozítří, pokud se za, zítra stane za, z, e, zázrak a pokud Evropská unie zítra zruší veškeré sankce, které byly vůči Rusku zavedeny. Thank you very much. Děkuji. Děkuji a děkuji, že se nesnažíte nás přesvědčovat, že vaše vojska a zbraně nejsou na Ukrajině. Za druhé, žádám jako kolegové, aby vaše příslušné orgány propustili na Savčenko, nemáte právo ji věznit. Otázka, proč Rusko neumožnilo přístup OBSE do celé oblasti, včetně bezpilotních prostředků, aby zjistili, co se tam děje. Vy si nemyslíte, nemáte důvěru, že OBSE je objektivní organizací. Další otázka. Vy jste zmínil etnické složení Doněcku a Lugansku. Vy byste mohl hovořit také o Oděse, Charkově, Dnětropetrsku, Kijevě, pokud je o etnické složení. Když budete používat etnické argumenty, kde to končí a jaké ujištění nám můžete poskytnout, že když vstoupí v platnost příměří, vaše chuť dále postupovat bude zmírněna. Děkuji. Pane, pan předseda Melanchon. Děkuji, milý předsedo. Přes veškerou úctu, kterou mám vůči vám, pane předsedo, vůbec nesouhlasím s naším úvodem, pane předsedo výboru. A pan Puškov by si neměl myslet, že evropské mínění je tak vypjaté a exaltované a e, chci říci, že protiruská hysterie nikam nevede. Nikdo nebude bojovat s Ruskem, kromě bláznu a nebude zasahovat e, uprostřed jaderných elektráren na Ukrajině. Je to absurdní, jak tomu nedojde. Je to ztráta času a moc se tu přehání a je to také ztráta času. Nemyslím, že jste agresorem. Nepadlo zde jediné slovo o zásahu Spojených států na Ukrajině a tady je polarizovaná atmosféra studené války, která vůbec neodpovídá dnešní realitě. To všechno jen tak, jsou takové povídačky. Eh, o tomto víkendu došlo k vážné diskusi mezi, našimi prezident, mezi naším prezidentem a vaším prezidentem. Jaké kroky podniká váš parlament, aby dohody, které pokročily o víkendu, se promítly do rozhodnutí, pokud jde o samotné Rusko, aby Rusko zajistilo plnění těchto dohod. A ještě jedno slovo, pane Broku. Podívejte se, eh, nikdy nezapomeneme na vděčnost na mých spoluobčanů, pokud je o úlohu Ruska. Eh, a nikdo, nikdy nezapomeneme na 20 milionů mrtvých eh, za naši svobodu během druhé světové války. Pane Melanchone, za osvobození Francie se oslo- zasloužili také angličané a američané, na které jste právě zautočil. A e, připomínám si, že v Normandii Angli, přistáli angličané a američané. Já nezapomenu na to, já bych vám velice rád nezapomenu na to místo, které, e, e, na tu pomoc, kterou nám poskytli Rusové. Už o tom nebudeme hovořit. Stop. Musím vám si, pane, že kdybych měl stejný názor jako vy, musel bych se skutečně dotazovat, zda mé mínění není nesprávné. A teď má slovo kolega Šoprán. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já nejdříve zdůrazním pobavení nad tím, že kolegové poučují o volném pohybu vůči Rusku, když jsou na seznamu eh, sankcí a řada ruských občanů je na seznamu a nemůže se volně pobat, tak je zvláštní, že tady rádi poučujeme, ale neuplatňujeme základní zásady. A chci připomenout eh, dějiny v roce 1981. Francie a Německo chtěli postavit eurosibirský plynovod a byl uplatněn režim sankcí. A Fran- bylo, to, bylo to uprostřed studené války v roce 1982. Spojené státy museli ustoupit a odvolat sankce, které uplatňovaly uprostřed studené války. A dnes je západní Evropa méně nezávislá na Spojených státech než minulé evropské společenství. Z jakého důvodu Evropská unie je tak podřízena Spojeným státům. A odpověď je, děkuji pane předsedo. Děkujeme mnohokrát, váš čas již uplynul. One minute each. And... Každý má minutu. A já si myslím, že tohle je v tom je rozdíl právě, že v tomto parlamentu se může každý Eh, vyjádřit a bez ohledu na to, kdo se jak vyjádřil, nakonec se rozhodne většinou a jsme opravdu liberálním parlamentem a to byste si měli cenit. Paní Gomez má slovo. Vítám vás, pane Puškové, a ptám se, proč Rusko nepřizná, že je stranou v této válce? Vy uznáváte, že Donbas je součástí Ukrajiny. A jak Mariupol, chtěl bych, abyste se také vyjádřil k, Mar- k Krymu. A říkáte, že potřebujete záruky, že Minská dohoda bude fungovat. Jaké záruky pot- konkrétně potřebujete? Eh, vítejte srdečně, pane Puškové. Mikrofon. Πολύ από το ψυχροπολεμικό κλίμα που αναπτύσσεται. Klíma studené války, které se teď rozšiřuje v Evropě, jako kdybychom se nikdy bývali nepoučili z minulých válek a z těch milionů mrtvých. Eh, přece jsme to opět zažili v tomto sále. Znovu tady vzniká dojem, že tyto války nikam nevedou a my jsme jistě proti tomu, aby spojené eh, státy posílaly zbraně. A to srovnání s Větnamem se mi velice líbilo, to srovnání, které pan Puškov eh, tady eh, formuloval. Neměli bychom si dovolit žádný Větnam v Evropě. A dvě otázky na závěr. Jaký dopad mají sankce na Rusko, pane předsedo? zahraničního výboru a hovořil jste o federaci, mohl byste říct, měl si tím na mysli Krym? Mr. Kovačev. Благодаря много, господин председател. Хубаво е, че сте тук, господин Пушков, за да чуем и вашата гледна точка. Děkuji, pane předsedo, a vám děkuji, pane Puškove, že jste sem přišel. Vždycky jsme věřili, že potřebujeme dobrou spolupráci s Ruskem, abychom mohli řešit problémy z toho prvního století, jako je terorismus, fundamentalismus, energetické otázky, ekonomické, klimatické změny. Bohužel eh, k tomu, aby se spolupracovalo, je zapotřebí dvou stran. My upřímně doufáme, že Rusko bude dodržovat mezinárodní dohody. Mám tři otázky. Za prvé, je Rusko přesvědčeno, že by mělo dodržovat memorandum z roku 1994 přesvědčeni, že opravdu došlo k dohodě mezi eh, prezidentem Bushem starším a Gorbačovem, pokud jde o přijímání nových členů do NATO. Protože někdy se říká, že NATO nedodrželo svoje závazky v tomto ohledu. A za třetí, neobáváte se, že extrémní, eh, těch extrémních pravicových a levicových sil, které teď tak skvětají v Evropě, Pan Puškov. Sedm minut. Mám sedm minut, abych na to odpověděl. A nemyslím, že by to bylo možné. Tak vám řeknu to nejdůležitější. Odpovím na některé otázky ale ne na všechny, samozřejmě. Protože sedm minut pan předseda uh, zahraničního výboru řekl, že to je sedm minut. Tak začnu otázkou, kdy Rusko bude ratifikovat eh, přistoupení k mezinárodnímu eh, trestnímu tribunálu. Na to jste se ptal. Eh, možná, že to udělají Spojené státy, nebo možná, že to udělá Ukrajina, protože když se podíváte na tyto věci, tak Ukrajina to neratifikovala a řada zemí to neratifikovala. Takže Rusko zde nemusí být zvláště obviňováno. Také tu bylo prohlášení, že bombardování přichází hlavně z Ruska. To je falešné. To není pravda. Eh, bombardování přichází od ukrajinské armády. Pokud by byly bombardovány pouze vojenské pozice, tedy pozice povstalců, tak bychom mohli říct, že jde o válku, ale města jsou bombardována. A dnes, když zde hovoříme, eh, bylo sedm nebo osm mrtvých v Doněcku a to nespůsobili povstalci. Takže dochází k... A máme celou řadu důkazů, že ta bombardování jsou záležitostí ukrajinské armády. Nebudu uh, citovat zdroje, které nebudete brát vážně, ale například Human Rights Watch, to je organizace e, poměrně nestraná, která obvinila ukrajinskou armádu, že používá cluster bombs. Třikrát a bylo to považováno a bylo to nějakým způsobem projednáváno v evropských instancích. To jsou eh, zbraně, které jsou zapovězené, Ukrajina je používá. A dokonce byly použity balistické řízené střely. A to dokonce uznal i americký State Department. A když vám říkám, že to není tak úplně jednoduché, tak chtěl jsem, abyste vzali i tyto věci na vědomí. Pokud je o Krym, to se stále vrací a musím vám říci, že ještě jednou nebudu citovat ruské zdroje, ale existují i další zdroje. Gallup Incorporated provedl průzkum veřejného mínění, což je americká instituce, 21. dubna. A 80% odpovědělo, že referendum na Krymu odráželo názory obyvatelstva na Krymu. 8. května Pew Research Center, další americká instituce, 91% prohlásila, že to referendum bylo svobodné a spravedlivé. Pokud máte otázky, tak se obraťte na Pew Research, ne na mě. Kromě toho před třemi týdny, 16. ledna, skupina GSK, tedy německá organizace, provedla průzkumy na Krymu a prokázali, že 93% obyvatel Krymu eh, podporují sjednocení Krymu a Ruska. Tak to jsou čísla, která vycházejí ze západních eh, organizací, které organizují průzkum veřejného mění. Takže tady asi je problém i když se vám to nelíbí. Je to skutečnost a nemůžete eh, se na to nedívat. Pokud se vám nelíbí obraz v zrcadle, tak to je jiná věc, ale je třeba se tím vážně zabývat. Byla tu také otázka, Byly tu také dotazy, zda země, které sousedí s Ruskem, musí mít obavy z Ruska. Mohu vám říci, že dle mého názoru, a bude to potvrzeno na všech úrovních, žádná hrozba neexistuje pro země, které e, sousedí s Ruskem. Vůbec žádná. Armen, Arménie? To je naprosto absurdní. To je úplně absurdní když se budete zabývat tou otázkou a přejte do Moskvy, můžeme si o tom popovídat. Dostanete vízum, určitě. Zavolejte mi a já to zařídím. Rusko není hrozbou pro Evropu a Západ. Ta hrozba je jinde. Hrozba je na Blízkém východě, je to islámský stát. Protože ty řežou hlavy západním novinářům. A Rusko nemá nic společného. Je to propaganda, když pan Obama, který je tady nekritizovatelný, až na některé poslance, když srovna, srovnává Rusko s ebolou a s islámským státem. To je naprostý skandál. A pokud eh, se budete dívat na skutečnost taková, jaká je, tak Rusko bylo první, které nabídlo pomoc Spojeným státům po tragédii 11. září 2001. A je to dobře známo ve Spojených státech. Zapomněl na to, ale Bush mladší si dobře pamatuje na ten telefonát Putina. A po té tragédii v Paříži, tak jsme ještě jednou zopakovali naši touhu bojovat proti terorismu spolu s Evropou a společně s Evropou a to byla prohlášení Putina, Lavrova a to je pravda. Protože když požádáte tajné služby, tak uvidíte, že existuje spolupráce a, a dochází k výměně informací a Rusko vždy informovalo západní služby o případech, které by mohly eh, vyvolat eh, teroristické akce na západě a vím, o čem mluvím. Pokud jde o vztahy s OBSE, Máme vztahy poměrně příznivé, vztahy spolupráce, problémy existují. OBSE bude přítomna příští týden v Moskvě. Pan Kanerva, předseda parlamentního schromáždění OBSE, přijede ve čtvrtek do Moskvy, navštíví Kiev, navštívil Kiev minulý týden a věřím, že podnikneme společné kroky zejména pokud eh, v Minsku eh, tedy vznikne dokument, který bude podepsán mou hlavou státu. Tady jsme také hovořili o tom, tady, tady, tam dáma tamhle řekla, že nemohla vstoupit do Ruska, ale my jsme s tím nezačali. My jsme nezačali zařazovat poslance na černé seznamy. To jsme opravdu nebyli my. A ještě se vraťte k Minsku, prosím. Ano, Minsk nestačí. Když říkáte, že Minsk byl porušen, tak byl porušen několikrát. A byl porušen z obou stran. Takže dohody z Minsku nestačí. Je třeba mít něco stabilnějšího. Minsk vyhovuje jako takový základ, ale když eh, hovoříte o Minsku, četli jste to, víte, že letiště v Doněcku o které ukrajinská armáda bojovala až do lednu, měl být osvobozen ukrajinskými vojsky v září. To je také v minských dohodách. Já nechci se pouštět do uh, polemiky případ od případu, to nevede nikam. Ale když hovoříme o dohodách z Minsku jako o Bibli, tak je třeba dobře znát ty dohody a také vidět, že ano, byly porušeny z obou stran a proto mezinárodní vyšování je nezbytné, protože to nefunguje pouze podle dohod z Minsku, je třeba udělat více. A právě proto tato snaha byla podniknuta. Konečně Budapešť. To je otázka skutečně, kterou se dostáváme k jádru věci. A já jsem o tom hodně přemýšlel a to souvisí s problematikou mezinárodního práva. Ano, je to vážný problém z hlediska mezinárodního práva. Když Kosovo bylo odděleno od Srbska, jak víte, Bělehrad s tím nesouhlasil. Bylo to proti vůli státu, ke kterému Kosovo patřilo. A dokonce se vedla válka proti Bělehradu. Bylo to porušení mezinárodního práva. To je zcela jasné. Takže porušení mezinárodního práva to byla agrese eh, Spojených států v Iráku a 25 evropských zemí se podílelo na této vojenské operaci. Buď eh, vojsky, nebo podpůrnými jednotkami, nebo zbraněmi. 25 evropských zemí. A šlo o porušení mezinárodního práva. To všichni vědí, i dokonce Obama to říká. Ne. Já chci říci, Li- Libie také Víte, že existuje minimálně jiný názor na eh, rezoluci 1973, které neopravňovat bombardování Tripoli. Já chci tím říci, že prožíváme krizi mezinárodního práva a některé země porušují eh, mezinárodní právo a nemohou čekat, eh, že ostatní budou bod po bodu dodržovat mezinárodní právo. Není možné říci, Toto memorandum, tato dohoda je velmi důležitá. Není možné říci, že v jednom případě mezinárodní právo platí a v jiném případě neplatí, protože se nám nelíbí. Takže se na vás obracím, ne proto, abych vám říkal. Chci říci, že mezinárodní právo musí být vlastně přehodnoceno. A musíme vytvořit eh, sobor pravidel, které umožní pochopit, čo, co budeme dodržovat. Protože pokud jsou pravidla porušována za určitých okolností, tak je nemůžeme za jiných okolností dodržovat. A když došlo ke situaci v Kosovu, tak eh, Rusko řeklo, to je pandořina skřínka. A bylo mi řečeno, a pan Elmar Brok mi také řekl, to je zvláštní případ ale takových zvláštních případů bude hodně na základě toho. A Krym je také zvláštním případem. A budou ještě další zvláštní případy. Takže můžete čekat, že prostě to, to bude pokračovat a to je má odpověď. A je mi naznačeno, že už eh, vlastně vypršela moje řečická doba. Chci pozvat skupinu europoslanců, byli jsme kritizováni, že některé nepřijímáme. No, já bych chtěl pozvat skupinu eh, poslanců Evropského parlamentu, aby přijeli do Moskvy na, disk- na jednání a existovala taková praxe výměny delegací. Eh, minule jsme přijeli my, bylo to v březnu, Elmar, bylo to v březnu. Byli jsme ve Štrasburku a vedli jsme zde jednání, teď se na řadě vy. A my vás velmi rádi přijmeme v Moskvě. A všichni určitě dostanete vízum a budete moci vstoupit do Ruska. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte, abych vás požádal, abyste ještě chvilku zůstali. Chci něco říci. Pravdou je, že Rusko na řadě otázek konzultativně spolupracovalo. Máme mnoho společných zájmů od boje proti terorismu až k ekonomickým obchodním otázkám, eh, k problémům související s Irákem eh, a Syrií a islámským státem a mnohé více to nám ukazuje o to více, že existují dobré vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem, ale to je možné pouze za dodržování mezinárodního trhu. Kosovo a Krym mají dramatický rozdíl. Srbsko zautočilo na Kosovo a chtělo tam provádět genocidu. Zatímco Krym měl autonomní status, eh, právem pro ruskou menšinu, která tam žije. A to je tedy dramatický rozdíl v této záležitosti a proto není možné to formálně mezi sebou zaměňovat a srovnávat. A eh, vidíme, že není žádný případ, který by ospravedrňoval porušení terit, územní integrity jednoho státa a státu. A to je rozhodující důvod, na který hledíme a na tomto základě musíme jistě hovořit. A myslím si, že rozhodujícím bodem pro dosažení možných výsledků, pakliže by k tomu mělo dojít na základě rozhovoru ve středu, by mělo se konstatovat, že Rusko musí akceptovat, že je stranou konfliktu. Rusko samo pochodovalo do Ukrajiny, anektovalo východní Ukrajinu, jsou tam ruské zbraně na východní Ukrajině a Rusko musí přispět k vyřešení konfliktu, protože je jednou stranou konfliktu. Musí toto Rusko uznat a převzít odpovědnost, chceli konflikt vyřešit. To je klíčová otázka. Doposud se pořád stahovali za to, že nejsou stranou konfliktu v Rusku, ale doufám, že toto od středy by se mohlo změnit abyste dostali odpovědnosti před světem, že budete spolu působit na tom, že se přihlásíte ke své odpovědnosti. Děkuji vám mnohokrát za diskusi, kterou jsme vedli. Doufám, že v ní budeme moci pokračovat. Postoj Evropského parlamentu je naprosto jasný k Evropskému mírovému řádu. E, patří dodržování mezinárodního práva. Děkuji vám. Yeah.